Ještě jednou vás prosím, usaďte se. Ich erkläre die Tímto zahajuji znovu zahájenou zasedání, které jsme přerušili 10.9.2015. Protokoly a schválené texty zasedání 10.9.2015 jsou k dispozici. Má proti ním někdo nějakou námitku?